Není rebolovu, tak abychom vzali v potaz biologické faktory, faktory životního prostředí, ale i ekonomické a sociální faktory. Nelze říct, že to je všechno stejné, Při, přitom se to liší. Děkuji. Společná rozprava se tímto končí a budeme začínat zítra zase v 11.30. Nyní nás čeká další společná rozprava a to je informace k. Uh, léčivým přípravkům. Já dám slovo v prvé řadě panu komisaři a panu zpravodaji, panu Filnermu. Prosím, máte čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážený pane komisaři, v tuto chvíli konečně na plenárním zasedání pojednáváme o nové legislativě, která se bude týkat informací o léčivých přípravcích. Někdo tomu říká nejvíce kontroverzní součást celého balíčku na téma léčivé přípravky. Před rokem bych vůbec nevěřil, že se nám podaří toto dovést až na plenární zasedání a že se nám podaří dosáhnout takové jednotnosti, jaké se nám už dosáhnout podařilo. Já si myslím, že je to na stínových zpravodajích, je to jejich zásluha, protože oni opravdu konstruktivně spolupracovali a měli zájem na kompromisu, podpořili nás a podpořili celý návrh. Proto jsme zde dnes. Není to jenom o schopnosti kompromisu, je to také o tom, že jsme se všichni uvědomili, že je potřeba se obírat stejným směrem. V prvé řadě chceme lepší, spolehlivější a přístupnější informace pro evropské pacienty. Nechceme, aby se některé informace skrývaly v reklamě. Chceme, aby to, co se dostává k pacientům ze strany společností, bylo schváleno příslušnými orgány a úřady. A to všichni podpořili, čímž je to celé pro nás snažší a můžeme se na tom dohodnout. My jsme měli za to, že je potřeba přepracovat v některých částech návrh komise. Jde mi o pět bodů a já bych na ně upozornil. První bod je v tom, že se změnil pohled celé legislativy. Už nejde jenom o právu společností distribuovat informace. Jde teď o právo pacienta na přístup k informací. To je zásadní právo, to je povinnost společnosti poskytovat informace. To je první věc. Druhá věc, my jsme se zabývali výjimkami, aby tam nedošlo k nějaké mezeře ve skryté reklamě. Za třetí, chceme zajistit, aby informace od farmaceutických společností byly pod náležitým dohledem a byly tudíž dostatečně spolehlivé, protože v rámci celého toho řetězce je potřeba zajistit určitý náležitý dohled. A dále je také třeba zajistit, aby informace od farmaceutických společností byly něčím, o co pacient žádá, aby člověk nedostával informace bez toho, aby o ně žádal. My chceme, aby nedocházelo k reklamě v rádiu, v televizi, ale aby to bylo něco, o co pacient žádá. Dále společnosti by neměly být konečným bodem v celém řetězci. Chceme, aby v tom poskytovatelé zdravotnických služeb sehrávali také svoji roli, aby se ujeli svých odpovědností. A informace, které poskytují lékaři pacientům, jsou předmětem určitých výjimek. Například lékař ve Švédsku nemůže podat příbalový leták v jiném jazyce, než v jak, jakému pacient rozumí. Angličtina je ve Švédsku úředním jazykem. A já bych rád apeloval i na radu ministrů. Ta tady bohužel není zastoupena, ale chtěl bych jí říci, že jsme jejich argumenty opravdu vyslyšeli, naslouchali jsme, ale bohužel dosud se nám nedostalo dostatečně podrobných informací od rady. My jsme žádali o víc. Podařilo se nám však zde v parlamentu dosáhnout dohody, možná dokonce jednomyslnosti a my doufáme, že rada sehraje svoji roli a ujme se své práce tak, aby se dosáhlo dohody. Nechceme, aby šlo jenom o úsporu nákladů. Nedomníváme se, že toto je místo, kde ušetřit, aby to bylo na úkor informací pro pacienty. Musíme zajistit, abychom dosáhli lepších informací pro pacienty v Evropě. Děkuji. Děkuji, pane Fjellnere. A prosím pana komisaře. Thank you. <clears throat> Thank you. Děkuji. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci a poslankyně, během svého slyšení, když eh, jsem se ucházel o funkci komisaře, tak jsem dal najevo, eh, že informovanost pacientů je pro mě důležitým tématem. Eh, pacienti se zajímají o své vlastní zdraví ale eh, dostupnost eh, informací o léčivech v Evropě se velice liší a dokonce by se dalo říci, eh, že je to velice nespravedlivé. Ať to, jestli pacienti dostanou příslušné informace, záleží na jazyku, jejich schopnostech nakládat s počítačem a kolikrát i třídním postavením. To je neudržitelné. Klíčovou iniciativou návrhu komise je tedy to, co je i nadále oprávněné. A proto jsem velice rád za to, že jste vy a váš pan zpravodaj eh, posunuli tento návrh vpřed. Myslím si ovšem také, jak jsem eh, zdůraznil i během svého slyšení, že eh, tuto otázku musíme řešit z pohledu pacienta. Musíme se ptát, jaké informace pacienti potřebují a ne jaké informace chce farmaceutický průmysl poskytovat. A musíme zajistit, aby eh, se ty informace neposunuly eh, směrem k eh, spotřebitelské reklamě, kterou spotřebitelé nebo pacienti nechtějí. Eh, je eh, dobře, že jste se k tomu jako parlament eh, jasně postavili a to bude komisi dále usnadňovat práci. Zejména pokud jde o povinnost publikovat informace, o to, jaké informace, jakými cestami se budou distribuovat a kontrolní mechanismy. Já podporuji podměňovací návrh, že eh, farmaceutický průmysl musí mít povinnost a nejenom právo eh, některé informace o eh, léčivých přípravcích zveřejňovat. To je velice důležité. Za druhé, pokud jde o rozsah informací, tak, oby, tak souhlasím s tím, že by se nemělo jednat o srovnání mezi léčivými přípravky, protože to by se mohlo vnímat jako propagace. Samozřejmě tyto informace jsou velice relevantní pro pacienty a Eh, pracovníky ve zdravotnictví, ale vzhledem k možnému zneužití je třeba přísného rámce, eh, ve kterém budeme eh, spolupracovat s ostatními mezičenskými státy, pokud jde o posuzování těch dopadů na zdraví. Také souhlasím s tím, že ty informace musí být eh, poskytovány ne třetími stranami, jako jsou eh, novináři, ale farmaceutickým průmyslem. Ovšem je tady eh, prostor pro zneužití a proto by všichni měli být si vědomi, tedy mělo by být uvedeno v pokud autor dostal případnou podporu od, a od koho. Dále, pokud jde o e, internet, e, musíme zabránit tomu, aby e, ti, kteří nepracují s informačními nástroji, byli vyloučeni od přístupu k informacím. A proto si myslím, že farmaceutický průmysl by měl mít možnost vytvářet informační materiály z vlastní iniciativy a nejenom na vyžádání. Tyto tiskové informace by mohly být využity na žádost veřejnosti a nebo eh, zdravotnických pracovníků. Pokud jde o kontrolu informací, tak souhlasím, že informace, které zatím nebyly eh, schváleny v rámci eh, schvalovacího procesu, musí, být, musí projít předběžným schválením před mm, zveřejněním. Ovšem jsou tady samozřejmě určité konstitucionální námitky, které které eh, vedou k svobodě vyjadřování. V některých členských státech eh, tedy by mělo být možné eh, zajistit kontroly ex post. Některé návrhy parlamentu, které se týkají informací z jiných než odborných nebo zdrojů z odvětví, tak tam bych chtěl zdůraznit, že Eh, je třeba eh, klást důraz na informace pocházející eh, z farmaceutického průmyslu a obecně je zařadit širši, šířej na program debaty o informovanosti pacientů. Ano, je třeba využít i dalších zdrojů informací, ale ten stávající rámec, o kterém se bavíme, není tím vhodným místem. Komise už má teď vypracovávat návrh k eh, srozumitelnosti příbalového letáku. Takže eh, kdybychom se teď bavili o těch informacích, tak by to bylo předběžné. Eh, Totež platí o tom, které klinické studie by měly být mm, mm, který by měly být provázány na databázi Eudra. Obecný link stačí. Já uznávám, že mm, informace poskytnuté eh, eh, farmaceutickým eh, průmyslem jsou už teď v řadě veřejných internetových portálů, ale ty nejsou navzájem propojené. A já navrhuji, aby budoucí webový portál o léčivých přípravcích, který nedávno byl vytvořen v rámci směrnice o farmakovigilanci, byl přístupovým bodem pro takovéto informace, jednotným přístupovým místem. Pacienty eh, zajímají eh, různé varianty léčby a nejenom informace o eh, léčivech. Ovšem hm, to nemůžou řešit ty stávající návrhy, které se zaměřují na léčiva. Já vnímám roli komise jako v roli propojovatele příslušných subjektů, jako jsou členské státy nebo pacient, organizace pacientů už je eh, celá eh, řada eh, nástrojů k dispozici, jako je třeba z, z, zdravotní komise EU, EU Health Board. Dámy a pánové, mm, pokud jde o právo v občanu podávat stížnost, tak to je základní zásada v EU a není třeba to opakovat v rámci tohoto předpisu. V úroveň sankcí by měla být stanovována na jiné úrovni než eh, zde na úrovni členských eh, států. Příslušný, eh, příslušné vyjádření komise jsme dali k dispozici parlamentu. Znovu ještě jednou děkuji parlamentu a panu Fjellnerovi a dalším stínovým zpravodajům za jejich příspěvek. Já doufám, že vaše hlasování tento týden povede k posílení přístupu pacientů k informacím a přesvědčí radu o tom, aby, měla, aby začala s interdisciplinární debatou o těchto návrzích. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní bude hovořit pan Korea de Campos za ITER minutu. Eh, caro prezident, eh, caros colegas, senhor comissário Dali, o doente deve... Děkuji. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové, Pacient má právo na to, aby měl co nejvíce informací o vlastní nemoci a i o léčivech, které může užívat. Jak ovšem rozlišovat informace od reklamu, jak získávat objektivní informace a ne zavádějící. Jsou různé eh, věci, které je možné kontrolovat je ovšem potřeba, aby v popředí byli občani. Je potřeba mít spolehlivé informace, které musí být eh, kontrolovány nezávislým místem. A to celé se tak musí být i ve vztahu k nespecializovaným eh, eh, nespecializované veřejnosti. Tady je potřeba, aby to fungovalo i pro obyčejné občany ze 60, eh, hovoří se o tom, že eh, tady se zvýší lhůta ze 60 dnů na 120 a já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Děkuji mu také za to, že eh, přijal téměř všechny pozměňovací návrhy výboru pro vnitřní trh. Minute. Děkuji, já bych poblahopřál zpravodaje a dalším kolegům, kteří se na tom podíleli. Děkuji a gratuluji panu komisaři. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout materiálu, který je lepší z hlediska práv pacientů než ten původní materiál. Jde nám o odpovídající informace. Chce, jde nám o to, aby se mohli pacienti aktivně podílet na svém zdravotním stavu. Chceme zajistit, abychom měli kontrolu nad těmito informacemi, což není jednoduché je to lepší, než nedělat nic, protože víme, že je to složité. Chceme buď zavést přísná pravidla pro registraci a dohled nad webovými stránkami, to znamená, že by se jednalo pouze o registrované stránky a spotřebitelé by tak měli informace o zdroji a Potom máme možnost omezit informace, které budou dostupné, protože to bude nad tím dohlížet příslušný orgán. My jsme přinesli řadu pozměňovacích návrhů, pokud jde o reklamu, pokud jde o šíření informací, pokud jde o jiné než propagační materiály eh, na základě principu, kdy pacient má mít přístup k informací v okamžiku, kdy ji potřebuje. Děkuji. Děkuji, pane Bušoji. A nyní zástupci frakcí. V prvé řadě pan Schnellhardt za EPP. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, pane komisaři, pokud si uvědomíme, jak jsme v poslední legislativním období diskutovali o tomto návrhu komise, byl tady naprosté odmítnutí až po naprosté jásání nad tím, co je předkládáno, tak musím říci, že s ohledem na to jsem nadšen tím, co bylo předloženo. A tady děkuji zpravodaji a zpravodajům za to, že eh, z tohoto širokého spektra různých to celé ujednotili. Myslím si, eh, že Eh, ten trik spočívá v zaměření na pacienta. Eh, tady se zaměřili na to, co potřebuje pacient. Je důležité, že se stanovilo, že pacient se může informovat různými cestami, nejenom jednou, Chtěl bych ovšem zdůraznit, že lékař i nadále bude eh, důvěrníkem nebo důvěrnou osobou pro pacienta, bude rozhodujícím způsobem ovlivňovat jeho rozhodnutí a to zaručujeme, protože jsme zakázali reklamu eh, v této oblasti a informace, které pacient dostane, budou přeskoumány, zkontrolovány, budou pod dohledem. Tím pádem budou informace vědecky podložené. Samozřejmě, že ne každý eh, by měl mít možnost, nebo každý nemůže toto zjištit na internetu, ale jsou tady různé cesty a myslím si, že s tím si dělat starosti nemusíme. Doufám, že rada konečně bude mít odvahu eh, řešit toto téma, je důležité jednat rychle, pacienti na to čekají a já si myslím, že pak, když tomu tak bude, tak jsme odvedli dobrou práci. Now, Mr. for the Socialist and Democrats. Děkuji pan Parňo, sociální demokraté. Děkuji pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové na, především na počátku 21. století potřebují občané vhodné informace, tak aby mohli vhodně uh, dostávat péči, mohli, měli by mít informace o té péči. A tak, jak ten návrh eh, tady leží, tak je zřejmé, že pacienti vyžadují informace podle své vlastní potřeby. Uh, ovšem, úpravy eh, tohoto návrhu neodpovídají požadavkům evropských občanů. Tato, tento návrh eh, vlastně otevírá dveře eh, vstupu farmaceutického průmyslu, ale to neodpovídá potřebám pacientů. To, nemá, to není dobré ani pro pacienty, ani pro členské státy a naopak to znamená další byrokracii a představuje to další rizika pro pacienty a proto jsme chtěli odmítnout tento návrh. Komise měla přepracovat svůj návrh, to, je také můj, to také zastává můj kolega eh, ze skupiny Zelených. A pan zpravodaj eh, díky eh, našim návrhům potom mohl dobře postupovat vpřed. My jsme předložili různé pozměňovací návrhy, které by měly více chránit zdraví našich občanů a usnadňovat jim přístup k nezávislým informacím, eh, tak aby se mohli rozhodovat podle svých potřeb. Eh, kladl se zde také důraz tedy především na informace pro pacienta. Díky pozměňovacím návrhům a kompromisu jsme se rozhodli stáhnout náš návrh odmítnout tento text, protože ten text se v podstatě vyvinul správným směrem v posledních měsících. Návrh zprávy, když byl pozměněn, vyvážil původní návrh Evropské komise. Ovšem, i nadále odmítáme, aby zdravotní profese byly instrumentalizovány k tomu, aby eh, předávali pacientům různé brožury od farmaceutických firm a to nekontrolovaně bez příslušných orgánů. Eh, přáli bychom si, aby tady byly eh, dobré informace, především o vakcinaci. Není možné, aby ty informace volně pocházely od farmaceutických společností. Musíme být velice bdělí a to co se tady eh, děje s některými zprostředkovávanými léčivy, to ukazuje, že musíme být opravdu bělí a musíme dávat pozor a to nám umožňuje tento pozměněný návrh. No, Madame Parvanova on behalf of Liberals and Democrats. One minute. Thank you, Mr. President. Mr. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaře, za um, moji skupinu a bych chtěla poděkovat panu Filnorovi za vynikající práci, ale vítá tuto zprávu, která je dobrým rámcem pro poskytování informací pacientům o léčivých přípravcích. Pacienti musí být objektivně informováni a musí zde být rozdíl mezi informacemi a reklamou a proto popis léku musí být regulován také do toho vstupují nová média, jako internetové stránky. Musíme nastavit mechanismy pro sledování obsahu těchto internetových stránek, aby se dosáhlo prosazování a vymáhání těchto předpisů. Já bych ráda se také vyjádřila ještě k jedné věci. Pokud jde o informace lékařů o lécích, není potřeba tyto materiály vyloučit z tohoto rámce, zvláště protože víme, že lékaři jsou nejdůvěryhodnějšími zdroji informací. Potom je zde pozměňovací návrh 88. Já doufám, doufám že budeme hlasovat ve, v duchu soudržnosti, že se nám podaří dosáhnout zlepšení, o které nám všem jde. Děkuji vám. A reformní skupinu pan Ouský na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové

paní Rozbach minutu. Já mám stejný názor jako pan zpravodaj, a sice, že je třeba se soustředit na pacienta. Pacienti i lékaři musí mít e, přístup k co nejlepším informacím. Lékaři, se kterými já hovořím, vám, chtějí mít vždycky objektivní přístup k informacím a přejí si také, aby léčiva byla popsána jednotně. Všichni hledají informace na, v internetu srovnávají a zaměňují účinné látky a proto je velice důležité, aby eh, lékařský, eh, tedy farmaceutický průmysl pochopil svoji odpovědnost a aby ty informace byly věcně eh, správné a aby se nepodávaly jako reklama. Farmaceutický průmysl chce prodávat své produkty, to samozřejmě víme, ale je třeba to dělat odpovědně a vyvolávat tak důvěru pacienta. Děkuji. Grazie per i non iscritti. Děkuji vám. A nyní za nezařazené pan Obermajer na minutu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jde především o blaho pacienta a farmaceutické koncerny eh, tady by eh, měly samozřejmě označovat i ty nejmenší vedlejší uh, účinky na případových informacích, ale tady je to samozřejmě eh, složité. Záplava více nebo méně seriózních informací přes internet vede ke zmatení a k nejistotě. Certifikované webové stránky kráčí správným směrem, ale zatím to ještě nestačí. Velice důležitá je srozumitelnost informací eh, i bez studie eh, lékárnictví nebo eh, lékařských studií, je potřeba, aby ty informace byly srozumitelné. Musí být zvětšeno také písmo. Vysoká úroveň ochrany eh, oblasti léčiv eh, není dostatečná. Tady je mnoho různých věcí, které jsou k dostání, které by být neměly. Je tady černý obchod a měli bychom mu zamezit. Děkuji. Eh, Děkuji vám a nyní začne rozprava podle seznamu řečníků. Prosím všechny, aby dodrželi řečnický čas. Musíme skončit o půlnoci. Máme spoždění, prosím, pana Tataralu, na minutu, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Hovoříme zde o směrnici, která má harmonizovat obsah a kvalitu informací ve farmaceutické oblasti. Jsou to informace, které mají být k dispozici všem občanům v Evropské unii. Je zde však zákaz reklamy. Je zde ovšem potřeba informací pro všechny spotřebitele. Všichni musí mít stejné podmínky, co se týče přístupu k informacím o lécích. To je účelem celé směrnice. Chceme zajistit, aby pacienti a spotřebitelé v Evropské unii byli lépe informováni, aby znali povahu přípravku, které užívají. To je nejdůležitější a všichni se musíme držet tohoto nastaveného směru a sledování společného cíle. Musíme zajistit použití informací, které jsou k dispozici všem spotřebitelům. Proto je tato směrnice tak důležitá. Za prvé proto, aby informace byly přesné podobě k dispozici spotřebitelům, aby mohli spotřebitel se udělat obrázek o tom, jaké přínosy pro ně dané léčivo má a abychom také byli schopni jim umožnit, aby se rizika snížila na minimum. Musíme také podpořit povědomí občanů o výdajích státu na léky a léčivé přípravky. Proto zde musíme postupovat opravdu přísně a já tím mám na mysli hlavně nebezpečí toho, že by se tyto informace zadními vrátky dostaly do reklamy. A proto říkám, že vědecké informace nemohou být používány proto, aby směrovali pacienty, aby usměrňovaly jejich rozhodování, co se týče užívání léků. Potřebujeme mechanismus, který by tyto informace a jejich poskytování zajistil a aby zde byl dohled nad poskytováním informací po internetu. Jde nám o to, aby informace byly přesné a aby zde existoval náležitý dohled, který bude mít na starosti organizace, která bude důvěryhodná a nestraná. Děkuji vám. Děkuji a nyní prosím paní Kadenbach na minutu. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, eh, kolegyně a kolegové, eh, Pan komisař eh, Dalí už sám výslovně řekl, že se musíme orientovat na pacienty ten eh, původní návrh eh, komise eh, tak trochu tímto směrem nemířil, ale tentokrát už se povedlo ten návrh, který jsme většinu přijali, dát člověka do středobodu, tedy v tomto návrhu a komise k tomu přispěla. Právo na eh, kvalitní informace, eh, pokud jde o eh, léky na předpis, bylo nezbytně nutné. Potřebujeme tuto úpravu. Já pocházím z reklamního průmyslu, jsem odbornice na reklamu a vím, že reklama má za cíl prodávat, ale my tady máme za úlohu, respektive tady je úlohou informovat a myslím si, že příslušnými eh, pozměňovacími návrhy eh, jsme se snažili eh, zajistit tu povinnost informovat. Pane komisaře, Vzhledem k tomu, že léky jsou velkou částí výdajů na léčbu, tak je třeba, aby, parlament, aby pacienti byli zapojeni do toho rozhodování, aby o tom mohli informovat. A pokud budete tímto směrem, tak ty snahy budou úspěšné. Děkuji a nyní má slovo paní Kudakis na minutu. Děkuji. Jak často se zamýšlíme nad vedlejšími účinky léku? Jak často chceme více informací k přípravkům a k chorobám? O tom tato zpráva je. Je to o potřebě veřejnosti získat více informací. Bylo velmi důležité, že se změnil záběr eh, proti původnímu návrhu komise a že ten důraz je kladen na dostupnost informací pro spotřebitele a že je to důležitější než práva farmaceutických společností. Potom je zde zákaz reklamy u předepisovaných léků. Je potřeba, aby to řídily národní dohledové orgány a lékařské organizace. Tohoto všeho bylo dosaženo. A směrnice vysílá jasný signál, pokud jde o práva spotřebitele a pacientů. Já chci poblahopřát zpravodaji za vynikající eh, zprávu, která byla náročná, je nyní dobře srozumitelná a já doufám, že ji všichni podpoříme jednomyslně. Děkuji vám. Děkuji a nyní poprosím pana Makonenty na minutu a půl. Děkuji. Děkuji paní předsedající, vážení kolegové. My v Evropské unii často říkáme, že práva spotřebitelů a pacientů jsou nejdůležitější, že pacienti se mají eh, být schopni starat o vlastní zdraví, ale my je musíme chránit před tím, aby se tím dostávaly zaujaté informace a o to zde jde. Jde o přístup k informacím o léčivých přípravcích. Zde se zdá, že Evropská unie má tato práva a není úplně jasné, jaké materiály se dostávají k pacientu z propagačních materiálů a já bych ráda, aby se jasně nadefinovaly tyto pojmy. Pacient musí dostávat spolehlivé a funkční informace ve vlastním jazyce, které jsou dostatečně dostupné z hlediska potřeb pacienta. A nyní ke skryté reklamě. Skrytá reklama je něco, před čím musíme chránit nejenom pacienta, ale i lékaře. Žijeme v době, kdy se hranice stírají a my musíme zajistit kontrolní mechanismy, které budou

Grazie, la parola all'onorevole Weisger. Děkuji a slovo má paní Weisgerber. Minuta a půl. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodaji a stínovým zpravodajům. Byly tady obtížné podmínky, mnoho problémů, ale přesto byl docílen velmi dobrý výsledek. Návrh komise byl velice vylepšen. Je tady, přísná zákaz, je tady přísný zákaz reklamy, žádné informace v rozhlase, eh, v tištěných médiích nebo v televizi. Jde o to, že pacienti si musí informace vyžádat. Jde o zodpovědného pacienta. Chceme, aby eh, pacienti byli informováni, tedy oni si to sami přejí a my jim chceme na pomoci k tomuto. Je potřeba, aby středoborem eh, toho celého byl pacient. Já bych se zaměřila na několik věcí. Já jsem se také velice angažovala, na, pokud jde o výboru pro vnitřní trh a zdraví, pokud jde o eh, různé informace. Občané velmi často eh, se dívají na internet, velmi často tam nachází neověřené informace, špatné informace a proto musíme vytvořit nějakou alternativu, tedy kontrolované informace. Prvním úspěchem byla farmakovigilance. Tam jsme schválili certifikované webové stránky, eh, kde eh, jsou vlastně i informace na příbalové letáky a já bych tady si přála ještě rozsáhlejší webové portály, které by informovaly o nemoci a prevenci. A pokud jsem dobře pochopila pana komisaře, tak to v zásadě podporujem, ale možná to zřetelně neříká eh, v, té, v tomto textu. A já bych chtěla, aby se pan komisař k tomu jednoznačně vyjádřil, jestli by toto mohl podpořit. Je to důležité. Děkuji. Děkuji a, a nyní e, má slovo paní Děkuji paní předsedkyně, já bych chtěla poděkovat e, panu zpravodaji za vynikající práci, kterou odvedl za poslední měsíce k těmto dvěma zprávám. Říkám to tím spíše, protože už léta čekáme na tento text, Ti, kdo jsou tady už velmi dlouho, si pamatují, že když jsme revidovali legislativu v oblasti farmaceutiky, tak jsme chtěli, aby pacienti byli informováni o lécích a o léčbách, ale bohužel tady bylo určité zmatení mezi informací a reklamou. Dnes informace nesmí být skrytou reklamou, to zpráva správně požaduje. A e, je tady právo pacientů mít přístup k informacím a není tady právo na udělování informací, takže je to obrácená logika. Ve středobodu je pacient a ehm, Nechceme také informace bez vyžádání, což omezuje kanály šíření informací. Pacienti si sami budou vyhledávat informace, nebudou jim vnucovány tištěnými médii, televizí nebo rozhlasem a není to tedy reklama. Musíme předběžně kontrolovat některé informace národními orgány. Musí to umožnit vytvoření webových stránek, které budou objektivní, specializované a umožní se také používat některé specifické těž, tištěné, média. To vše k tomu, abychom měli dobrou informaci, objektivní informaci pro pacienty, už na to čekají velmi dlouho. A proto je potřeba, aby se tady rada chopila své zodpovědnosti a souhlasila s těmito věcmi, protože není možné, aby na webových stránkách byly libovolné informace. Eh, už deset let říkáme, že by se k tomu rada měla vyjádřit. Děkuji. Grazie. La parola all'onorevole Mezzaros. Eh, Dobr, eh, děkuji a nyní má slovo pan Mezzaros minutu a půl. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, a také děkuji panu eh, zpravodaji. Eh, už dlouho potřebujeme návrh, který eh, zajistí lepší a hodnější informace o léčivých přípravcích na předpis. Informace jsou velice důležité. S lepšími informacemi budou eh, pacienti eh, lépe moci rozhodovat o eh, své léčbě. Budou také chápat rozhodnutí svých lékařů. Neharmonizujeme jenom úpravou, ale musíme dosáhnout také toho, aby Eh, existovaly informace eh, a ty vedly k eh, zlepšení zdraví. Ovšem nejde o to, aby nedošlo ke komerčnímu zneužití. V členských státech EU v současné době máme celou řadu problémů, pokud jde o přístup k informacím o léčivech. V některých členských státech pacienti nemají k dispozici ani základní informace o předepsaných léčivech a tím vznikají nerovnosti uvnitř EU. Kromě internetových informací potřebujeme tradiční eh, cesty. Eh, naším cílem nesmí být, aby farmaceutické podniky Eh, právo eh, předávat, eh, dostali právo předávat informace, ale aby dostávali pacienti právo získávat informace, musíme rozlišovat mezi reklamou a informací, ale lékař musí být i nadále primárním informačním zdrojem pro pacienty. Další informační kanály to mohou akorát doporučit, doplnit. Děkuji. Děkuji.

máme však i ambici skoncovat se zavádějící reklamou na internetu lákající ke koupi také přípravků které nejenže neléčí ale mohou i pacientům škodit. regulovat obsah webu

Děkuji a nyní pan Pirillo minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové, zpráva, kterou projednáváme, je nesmírně důležitá, protože nám umožní harmonizovat evropskou legislativu, která se týká přístupu k informacím o léčivých přípravcích a také proto, že zaručuje pacientům eh, možnost získat eh, více informací o léčivech na předpis. Informace musí být dávány na internet eh, transparentním a jednoznačným způsobem, tak, protože musíme zajistit, aby všechny ty informace byly překontrolovány příslušnými národními úřady a s cílem, aby se toto nestalo, eh, nestalo dalším informačním eh, nebo eh, reklamním kanálem pro výrobce. Je třeba zajistit, aby se stejná pozornost věnovala brožurkám, které se týkají léčiv. V tomto ohledu je nejlepší, aby lékaři nebo lékárníci poskytovali podrobné informace pacientům, tak aby pacienti byli plně informováni o tom, jaké léky si vybírají. Děkuji a nyní pan Rosy minutu. Presidente, onorevoli colleghi, riteniamo che il regolamento... Děkuji, vážení kolegové. My se domníváme, že toto nařízení je dobrá věc. Máme zde zavést standardizované informace jiného než propagačního materiálu a pova- jiné než propagační povahy, které mají být šířeny jinak než cestou reklamy. My musíme rozlišovat mezi reklamou a poskytováním informací. Informace se zakládají na výzkumu a hlavními kanály pro šíření těchto informací by měli být lékaři. S tím, že tento způsob bude doplněn o vědeckou literaturu. Organizace pacientů a občanů do toho však musí taky vstupovat. Děkuji. Děkuji a poslední pan McGuinness na minutu, prosím. Paní McGuinness na minutu. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Já myslím, že my bychom všichni rádi ocenili, pokud by pacienti opravdu používali informace, které jsou k dispozici. Myslím, že jsme pracovali na povědomí uh, občanů, pokud jde o užívání informací, které jsou k dispozici. A já podporuji, co říkají kolegové o tom, že bychom neměli dovolit reklamu, ale ráda bych řekla, že společnosti chtějí šířit informace a to je nejlepší způsob reklamy. Pokud něco funguje, tak je to jasný signál, že se něco takového bude používat způsobem, který je žádoucí. Jde o to, aby lékaři mohli komunikovat o vědeckých informacích s, se svými pacienty. A tato komunikace se často neodhrává efektivním způsobem. A také bych ráda řekla, že je potřeba jasně říci, jakým způsobem jsou léky rozdělovány mezi jednotlivými věkovými kategoriemi, jak jsou léky předepisovány to je něco, co je velmi nebezpečné. Pokud se něco předepíše, pak se to nějak nepřeskoumá a já si myslím, že je potřeba tohle přeskoumávat pravidelně, jinak budeme mít problémy. Děkuji. Děkuji a nyní poprosím pana komisaře. Děkuji vám. Děkuji, opravdu jsem velmi potěšen, když vidím tak vysokou podporu u této důležité věci došlo k obecné schodě a důvěře, co se týče základních principů a pojmů, na kterých je tento návrh založen a o kterých se musí odvíjet. Já myslím, že je velmi důležité to, že jsme přesměrovali původní záměr původního návrhu a soustředíme se na pacienta a zpracovali jsme materiál, který je založen na pohledu pacienta. Já jsem tu debatu na půdě parlamentu pečlivě sledoval, hovořil jsem s mnohými z vás a řešil jsem s vámi, co si o tom, kdo myslí. Mám za to, že, jak už jsem říkal ve svém původním příspěvku, že Toto je velmi dobrý materiál a myslím si, že bychom na něm měli dále pracovat a dosáhnout konečné dohody. Pokud mohu, vyjádřím se ještě závěrem k tomu, co zaznělo. Pokud jde o kontrolu ex ante, o tom hovořil pan Correra de Campo, mám pocit, že 120 dní je příliš mnoho a my bychom navrhovali zhruba 60 dní. Internet je opravdu zásadní úkol, pokud jde o dohled nad internetovými stránkami, kde se nachází obsah eh, a informace pro pacienty. Myslím si, že všichni chápeme, jak je toto složité. Na to upozorňoval pan Buzuj a paní Kostet. Hovořili o pravidlech internetových stránek, to je něco, co je velmi důležité a na tom bychom měli dále pracovat. Pak k lékařům a k jejich vztahu s pacientem. I toto je velmi důležité. O tom hovořil pan Schnellhardt a částečně také pan Parvano a paní Parvanová. Mám za to, že lékaři by neměli být instruováni farmaceutickým průmyslem. Na druhou stranu by měl být lékař dobrým zprostředkovatelem informace. A to je něco, co musíme také zajistit, aby informace v rukou lékaře, jak říkala paní Rozbak, byly informacemi objektivními. Poslední připomínka z mé strany. Pokud jde o portál o nemocech, o tom hovořila paní Weisgraber. Musím říci, že u léčivých přípravků se to už řeší. Řeší se to v oblasti farmakovigilance a příslušné legislativy, která se zpracovává, kterou předkládáme. U ne- onemocnění je to poněkud složitější. Zde už existuje portál u vzácných onemocnění ale na celé spektrum onemocnění jsme teprve eh, začali pracovat na takovémto portálu a ukazuje se, že je to velmi složitý úkol. To si dovedete představit, je to velmi rozsáhlá práce a velmi náročná práce. Já vám tedy poděkuji za odvedenou práci na tomto materiálu. Rád bych znovu ještě poděkoval zpravodaji a spoluzpravodajům. A jak jsem již říkal, doufám, že se podaří, že budeme mít k dispozici materiál, na němž budeme moci dále stavět. Děkuji. Děkuji, pane komisaře. A nyní prosím pana zpravodaje na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem potěšen, že komise upozornila na to, že přístup k informacím je dnes v Evropě tak různý. Snažili jsme se nyní zajistit, aby všichni měli dobrý přístup. Já sám mám také jeden požadavek. Tedy, aby žádná země neměla k dispozici méně informací nebo horší informace, aby tady nebyly podávány ve Švédsku tam eh, vlastně máme takové místo, na které je možné se přímo obrátit a měli bychom mít možnost tento systém si uchovat a ty země, které by si takový systém přáli, by měly mít možnost ho zavést. Dnes v Evropě každý může o léčivech říkat, co chce, eh, vlastně s výjimkou těch, kteří je vyrobili, ty by to vlastně ale měli vidět nejlépe. Takže tady by nemělo být pouze právo šířit ty informace, ale především povinnost, tedy ti, kteří budou mít klíčové informace, budou mít povinnost je sdělovat. Ve všech klíčových otázkách, které jsou pro mě důležité v této práci, jsme se dohodli, to je velice dobré. Myslím si, že komise a parlament nyní sladili svá stanoviska a tím se vytváří tlak na radu, bude muset pracovat konstruktivně. A tam, eh, kde komise eh, oznámila určité pochybnosti, tak tam samozřejmě můžeme také něco navrhnout, například pokud jde o ta tištěná média, nebo například země jako Švédsko, které mají eh, různé ústavní problémy, těm pomůžeme, aby je vyřešili. Neměly by tady být žádné výjimky, pokud jde o informace, které šíří lékaři a já si myslím, že lékař, který čte nějaký klinický test, by měl mít možnost ho předat i pacientovi. A pokud eh, bude mít toto k dispozici v jiném než eh, národním jazyce, tak přesto by měl mít možnost tady eh, s tím operovat, tedy poskytnout to pacientovi. Děkuji. Děkuji a nyní je společná rozprava u konce. Hlasovat se bude ve středu ve 12 hodin.